Přichází předseda. Kdo to je? Kdo to je? Dobrý večer, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zahajuji naše další program. Eh, to označování a etiketování textilních výrobků, zpráva Manders. A nyní dávám slovo zpravodaji panu Mandersovi. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedu. Začal jste velice rychle a nejsem na to zvyklý, že máme i hned slovo. Dovolte mi, abych všem poděkoval za úžasnou spolupráci. Děkuji všem stínovým zpravodajům. Děkuji také komisi za způsob spolupráce. A dovolte mi také poděkovat radě. Díky maďarskému předsednictví mohu říci, že se nám podařilo najít cestu z patové situace. Jsem rád, že se nejedná o směrnici, ale o nařízení. Domnívám se, že nařízení lépe um- umožňují realizaci společného vnitřního trhu, jak ostatně vysvětlil i pan profesor Monty ve své zprávě. My tvoříme legislativu na nejroznějších úrovních, které některým způsobem i ochromují společný vnitřní trh, ale zde je situace v pořádku. Podařilo se nám celou řadu věcí vylepšit. Na vrch eh, projednával výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. A v tom původním návrhu spotřebitel téměř nebyl zmíněn. My, politikové, jsme se domnívali, že tato zpráva se má věnovat také právě spotřebitelům a to jsem také učinil. Je zde celá řada důležitých bodů. Je to například eh, výzkum alergických reakcí. Komise oznámila, že je ochotná tyto významné body zkoumat a na konci září roku 2013 představí studii a výsledky studie potom promítne v doplňkové legislativě a rada eh, také souhlasila s tím, že o těchto tématech pak bude uvažovat. Alergické reakce na chemické látky. S tím se setkáváme čím dál tím více, že jsou spotřebitelé alergičtí na určité textilie nebo na to, že pojídají nebo vdechují určité látky a že je proto důležité, abychom spotřebitele informovali. Často jsou zavádějící obchodní praktiky. Od roku 2005 jsou v EU zakázány. A je důležité také dostatečně označovat původ. K tomu ještě není dostatečná legislativa a proto zde dochází k určitému zneužívání situace. Proto jsme požádali komisi, aby zde vytvořila jasná pravidla tak, aby spotřebitel věděl, že když si přečte vyrobeno v Nizozemsku, v Itálii nebo v Německu, že to tam bylo skutečně vyrobeno a ne, že 99% výrobků vznikne v Číně a poslední krok se udělá v Evropské unii a pak se tam napíše vyrobeno v Evropě. Takže to nás čeká. Také mě těší, že otevíráme dveře směrem k moderní technologii. Nejde pouze o staré našívání, označení do textílí, ale také možnost využívat moderní technologii k tomu, abychom spotřebitele co nejlépe informovali. Rada přímo přijala označení e, toho, že byly použity materiály živočišného původu. Například se stáváme svědky toho, že je problém rozlišovat, zda jsou kožešiny umělé a e, nebo jsou živočišného původu. Studie komise má za cíl zvláště odstranit překážky na vnitřním trhu a rozvíjet elektronické obchodování. Přejeme si více e-commerce a proto potřebujeme také evropské standardy v označování. Doufám, že Eh, nastávající studie udělá v situaci jasno. Domnívám se, že v moderním světě není potřeba dávat na označení 23 jazyků. Existují určitě moderní postupy, jak situaci zlepšit. Zítra rada vysloví své stanovisko a jsem přesvědčen, že eh, bude dostatečně důvěryhodné k tomu, abychom dosáhli dobrého výsledku a za to děkuji za spolupráci všem. Děkuji, pane kolego Mandersi, a nyní paní Děry za radu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený pane poslanče Mandersi, kolegyně a kolegové. Je potěšující skutečnost, že bylo dosaženo dohody ve druhém čtení o novém nařízení o označování textilí. Tři instituce úzce spolupracovaly a nyní máme před sebou výsledek. Dovolte mi, abych vám, Evropskému parlamentu, sdělila uznání Evropské rady za výbornou spolupráci. Děkuji zvláště panu zpravodaji Mandesovi a jeho spolupracovníkům za cenou práci, kterou odvedli. A s níž přispěli k tomuto procesu. Děkuji švédskému, španělskému i belgickému předsednictví. Bez nich bychom tohoto výsledku nedosáhli. Udělali významné přípravné práce. Evropská komise se vždy chovala jako konstruktivní partner a pokud vše proběhne podle eh, plánu, bude moci rada na jaře souhlasit a bude možné tento právní akt aplikovat od roku 2012. Tato legislativa přispívá k rozvoji vnitřního trhu a posílí příslušný sektor. Stavající právní předpisy týkající se rozvoje a aplikace nových textilních vláken, znamenají inovace v textilním průmyslu a oděvním průmyslu. Spotřebitelé tak budou moci také dříve využívat výsledků těchto inovací. Maďarské předsednictví je přesvědčené o tom, že toto nařízení vytvoří vyšší právní jistotu a také zlepší ochranu spotřebitele. Co se týče Eh, revizní doložky. Zde bude umožněno získat eh, lepší znalosti do budoucna, protože komise eh, vypracuje studii o dalších požadavcích na označování prostřednictvím etiket. Je to například sjednocování označení původů, velikosti oděvů, uvádění alergenů, elektronické etikety a další technologie. Evropský parlament eh, požaduje zpětnou sledovatelnost eh, vzniku textilie. A to je něco, co je pro parlament velmi důležité. Tento právní akt umožní rychlé schvalování nových textilních vláken. Nařízení stanovají, že na etiketě bude přesné složení vláken, ale je zde i další nova, nový požadavek a sice uvádění e, součástí živočišného původu. To, že se jedná o nařízení a nikoli o směrnici, zvyšuje právní jistotu v dané oblasti. Takže já vám ještě jednou blahopřeji a velice vám děkuji. Děkuji, paní Děry. A nyní pan Tajany. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat panu Mandrsovi, panu zpravodaji za jeho práci a také bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům, také komisi za jejich přispění. V tuto chvíli jsme dospěli k dohodě tak, dokončili jsme naše vyjednávání, nebylo to úplně snadné, ale je důležité, že se nám podařilo dosáhnout dohody v rámci druhého čtení, protože to umožňuje jak občanům, tak podnikům, aby mnohem rychleji mohli využít tohoto nařízení v oblasti textilí a nových technologií. To znamená, že to sníží náklady pro národní rozpočty. Čili ještě jednou bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu, který eh, přispěl k institucionální diskusi prostřednictvím pozměňovacích návrhů, které předložili, což vytvořilo určité politické aspekty. Eh, řeší to otázky v této oblasti. V rámci druhého čtení eh, jsme přijali také nutnost otevřít diskusy, která se týká etiket, čili označování na textilních výrobcích a také použití označování původu a zjednodušení eh, nařízení v jednotlivých oblastech. Rada žádala flexibilitu, abychom přijali rozhodnutí, které bude přijatelné pro všechny instituce. Tento text je určitým vyváženým kompromisem. Vzali jsme v úvahu řadu pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu a je důležité, že paní Gery zdůraznila ve svém příspěvku, že tím jsme otevřeli cestu do budoucnosti. Jakmile toto nařízení vejde v platnost, tak spotřebitelé budou mít více informací k dispozici, které se týkají jednak přítomnosti, například eh, eh, látek nektech celního původu, živočišného původu a budou mít tedy komplexní celkové informace o jednotlivých eh, látkách a textilích. Další věc je zjednodušení. Komise Eh, nahrazuje eh, určité nařízení, které mělo více než 100 stránek, čili dochází k určitému zjednodušení. To znamená, že jsme nedospěli úplně ke konci tohoto procesu, naopak se jedná o začátek, musí následovat analýzy, musíme také zlepšit právní aspekty. Co se týče ustanovení o přeskumu, tak v tomto případě zvažujeme také další povinnosti v eh, oblasti označování. Komise má předložit svůj návrh, legislativní návrh a také celní návrh a je důležité, abychom zajistili další harmonizaci. Čili chtěl bych věnovat eh, pozornost tomu, že tento přeskum bude probíhat okamžitě a bude to hloubkový přeskum. Také musíme vést o konzultace se spotřebiteli v následujících oblastech. Jaké informace z jejich hlediska jsou důležité? Jaké technologické inovace by měly být eh, uplatněny? Dále otázka vysledovatelnosti, trvalosti, společenské odpovědnosti ze strany podniků na textilním trhu. Jak lépe využívat textilie v digitální době a jak také naplnit neustále rostoucí požadavky ze strany občanů, jak ze sociálního, tak ekologického hlediska. Čili to je několik témat a oblastí, ve kterých jsme již začali. Působit například označování původu zcela jistě bude jedním z prioritních prvků, zcela zásadních prvků naší práce. Je zapotřebí u této příležitosti podpořit tento aspekt označování původu je zapotřebí vyjasnit všechny otázky made in. To je nástroj, který je důležitý pro konkurenceschopnost evropských podniků a také pro zdraví evropských občanů. Budeme také zkoumat tuto otázku velice detailně, abychom připravili jasná nařízení, abychom se vyhnuli Zavádějícími informacími, které někdy mají občané dispozici, když činí daný nákup. Také se chceme zaměřit na otázky alergií a chemických látek, které jsou používány v textilních eh, látkách. O tom se zmiňuje pan Manders, je to velice konkrétní záležitost. Chceme poukázat na to, jak lépe eh, využívat eh, legislativu, která již platí, například REACH. Čili velice stručně díky etiketám, označováním made in, spotřebitel bude mít jistotu, že se koupí produkt, který nebude ehm, škodlivý pro jeho zdraví, zdraví jeho dětí a evropské instituce musí tyto povinnosti uvést v rámci celého textilního sektoru. Chtěl bych také poděkovat radě, která zdůraznila důležitost ustanovení o přeskumu, ehm, čili komise zcela jistě bude spolupracovat s radou, abychom ukončili tuto otázku ustanovení o přeskumu. E, doufám, že komise tedy předá e, návrh, legislativní návrh do 30. srpna do roku 2013. Doufám, že se nám to podaří možná i dříve. Čili já jsem již zadal instrukce svým spolupracovníkům, abychom okamžitě na této otázce začali pracovat. Děkuji. A nyní řečníci za jednotlivé politické skupiny paní Komi dvě minuty. Pane komisaři, vážení kolegové, konečně, konečně se nám podařilo dospět k dohodě u této velice důležité věci. Všichni jsme se opravdu snažili najít kompromis mezi rozcházejícími se názory Rady a parlamentu. Já myslím, že naším cílem by měla být závazná pravidla pro označování původu u textilních výrobků. Měli bychom řádně chránit spotřebitele a já si myslím, že ten kompromis, kterého jsme dosáhli, je vynikající výsledek. Žádala jsem kolegy, aby se nedali radě Říkám to záměrně, nebylo to snadné a myslím, že se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku, pokud je o označení Made in a také pokud je o vysledovatelnost. Evropští spotřebitelé dnes nacházejí na trhu výrobky, na kterých se uvádí, že jsou vyrobeny ve Francii nebo v Itálii, ale ve většině případů jde o výrobky vyrobené jinde. Zvažujeme také nové možnosti pro vysledovatelnost textílí, jako jsou třeba čipy, což nám pomůže bojovat s padělatelstvím. Rada a parlament vydají společné prohlášení. Bude se to týkat významu vysledovatelnosti a označování původu. Já doufám, že to všechno dopadne dobře. A zvlášť nás zajímá výsledek studie, kterou jsme si vyžádali od komise. Chci komisi poděkovat za veškerou práci a chci poděkovat komisaři za to, že uvedl, že se do toho pustí co nejdřív. Textilní odvětví to opravdu potřebuje. Nesmíme zapomínat na legitimní zájmy našich občanů, legitimní obavy našich občanů. Občané potřebují přesné informace o tom, co si kupují. A proto je toto nařízení opravdu zájmu všech. Děkuji. Děkuji paní Komi a nyní dvě minuty paní Šaldé Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu komisaři. Dovolte mi, abych i já poděkovala za dobrý kompromis, kterého jsme dosáhli. V první řadě děkuji panu Mandersovi, eh, zpravodaji, který skutečně dosáhl dobrého kompromisu zde v Evropském parlamentu. Už jsme o mnoho kroků dále. Komise původně předložila čistě technický návrh, který přinášel výhody pouze pro podniky, ale díky přepracování zde v Evropském parlamentu se naštěstí podařilo vpravit do e, tohoto nařízení e, také takové ustanovení, že bude výhodné i pro spotřebitele a to je důležité. Přinese to lepší označování a lepší jistotu spotřebitelů, pokud se nám podaří tuto legislativu realizovat. Pro mě a pro sociálně demokratickou frakci bylo nejdůležitější zajistit, aby v souvislosti s textíliemi nebyla žádná zdravotní rizika v souvislosti s textíliemi na vnitřním trhu a proto mě těší, že bude vypracována studie, která zajistí, aby nebyly v našich textilích zbytky chemických látek, které jsou alergenní. To nás sociální demokraty velmi těší. Navíc také souhlasíme s e, významem zpětného sledování a označování původu. To je také velice důležité pro spotřebitele. Osobně bych si přála zajít ještě dále například k harmonizaci velikost čísel oblečení a zavedení no a využívání nových technologií při označování textil, textilí. Nicméně jsme se dostali daleko a z toho bychom se měli poučit. Když vytváříme v EU legislativu, je důležité, aby byla eh, ku prospěchu podnikatelům i spotřebitelům. Tak bude možné zaručit fungující vnitřní trh. Děkuji všem kolegyním a kolegům za skvělou spolupráci. Domnívám se, že jsme dosáhli skvělého výsledku. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Šaldemóze. Pan kolega Busoj, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo, vážený místo předsedo komise, vážení kolegové. Především chci poblahopřát našemu zpravodaji, panu Mandersovi, za úsilí a za vytrvalost při vyjednávání s radou o tomto návrhu nařízení. Já vítám dohodu, které jsme v druhém čtení dosáhli s radou. I když toto bychom ještě mohli vylepšit, Mohli bychom dodat další konkurenceschopnost, mohli bychom také zaručit lepší informace pro spotřebitele. Tato dohoda má celou řadu pozitivních aspektů. Především jde o zavádění nových postupů, zjednodušených postupů, omezí to administrativní náklady pro textilní odvětví a umožní to vyhradit tyto prostředky na inovace. To bude prospěšné i pro spotřebitele, protože to eh, podporuje eh, inovaci, vyzývá to k inovaci. Já myslím, že eh, to přinese spotřebitelům výhody díky požadavkům na označování. Je přirozené, že spotřebitel potřebuje informace, než si něco koupí. To vyjednávání bylo další, než jak se to komise dřív představovala, ale bude to jenom prospěšné pro spotřebitele. Já myslím, že potřebujeme víc času Musíme posoudit dopad dalších požadavků na označování, především pokud jde o označení původu a zavádění jednotného označení velikostí. A proto je ta studie komise prvním krokem vpřed. A poslední věc, já si myslím, že označování eh, netextilních eh, součástí zvířecího původu to je velký problém. Celkově toto nařízení přispěje k dokončení jednotného trhu a já ho plně podporuji. Děkuji panu kolegovi Busovi a nyní pan kolega Bilan dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zjednodušení stávajícího nařízení, které se týká označování textilních produktů, má především zajistit, aby nová textilní vláka mohla být vyvíjena a dostala se na trh. O této zprávě budeme hlasovat zítra a je velice odlišná od původního návrhu komise, eh, který se zabýval především technickými otázkami a nařízeními. Celkovým cílem je urychlit postup při registraci v případě nových textilních vláken a také podpořit nový vývoj v textilním průmyslu v rámci Evropské unie, aby rychleji naši spotřebitelé měli možnost využít nových eh, výrobků, nových vláken. Dochází k význačnému zjednodušení všech těchto postupů. Evropský parlament také navrhl významné zjednodušení a zlepšení pravidel, co se týče označování původu. Eh, jsem velice rád, že se nám eh, podařilo dosáhnout kompromisu, nicméně naše politická skupina chtěla podpořit eh, původní návrh komise, eh, který by byl přínosnější pro evropské spotřebitele, by také rychlejší. Evropská komise požádala o hlubší přeskoumání značky vyrobeno v případě tedy výrobků, které jsou vyráběny mimo Evropskou unii a požádala o zprávu, která má být předána do roku 2013 který se týká nového označování těch silních produktů. A to by mělo být spojeno také s legislativním návrhem kompromisu, kterého jsme dosáhli. Eh, jsme dosáhli Složitě nicméně jsme se dohodli na tom, že budeme mít eh, označování původu. Je důležité, abychom poskytovali správné informace spotřebitelům a pokud budeme harmonizovat eh, velikosti, které jsou používány v textilním průmyslu, tak musíme být eh, pragmatičtí. Musíme naplňovat především zájmy našich spotřebitelů. Děkuji. A nyní paní kolegyně Svensson dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Moc spotřebitelů je důležitá. A pokud to myslíme skutečně vážně, tak je důležité, aby spotřebitelé také dostali možnost svoji moc využívat. To znamená, aby měli dostatečné informace o výrobcích, aby se mohli zcela vědomně rozhodovat. Proto mi dovolte co nejsrdečněji poděkovat panu zpravodaji, panu Mandersovi svým cílevědomým přístupem a svojí angažovaností se mu podařilo do této zprávy lépe zapracovat pohled spotřebitelů. Také velmi děkuji stínovým zpravodajům, kteří se velmi zasadili o to, aby zvýšili moc spotřebitelů. Jako stínová zpravodajka za GUE NGL jsem podala mm, pozměňovací návrhy týkající se označování původu, povinné označování eh, prvků živočišného původu a další. Neprošlo vše, ale předložený kompromis mě těší a já jej podporuji. Dovolte mi také stručně zmínit nedostatek informací v případě chemikálií a jiných výrobků používaných při výrobě textilií. Komise slíbila, že Eh, hodlá předložit studii na toto téma a já chci zdůraznit, že to je skutečně nesmírně důležité, abychom takovouto studii obdrželi. Je to důležité pro ochranu veřejného zdraví a ochranu občanů před alergiemi, protože víme, že množství alergií se výrazně zvýšilo. Je důležité eh, proto také v tomto smyslu utvářet označování. A také je třeba označovat živočišné eh, prvky v textilích. Eh, ještě jednou dovolte mi, abych všem poděkovala za skvělou práci, která posilí moc spotřebitelů. Děkuji paní kolegyně Svensonová a nyní pan kolega Rosy. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Tento text má nahradit tři směrnice, které jsou zastaralé, které se týkají označování textilí, eh, které jsou používány na evropském trhu. Musíme také zjistit registraci těchto látek, musíme uvést eh, veškeré látky, které obsahují eh, je důležité, abychom tedy v případě označování původu eh, uvedli složení textilí. Bohužel tento text byl už schválen Evropským parlamentem a co se týče značky nebo označování made in, vyrobeno a eh, vysledování eh, textilí jejich původu, výbor IMCO v druhém čtení přijal text, který jim vyhovuje v případě označování původu, nicméně neprosadili přesné označování eh, jednotlivého složení, které je tak důležité pro spotřebitele. Děkuji panu kolegu Rosimu. Pan kolega Kolman se nedostavil, takže kolega Kancian dvě minuty. Grazie, signor presidente, signor <clears throat> Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážená paní ministrině. Toto nové nařízení o označování textilí a souvisejících produktů, o kterém budeme zítra hlasovat, naplňuje cíl, ke kterému Evropská unie směřovala už řadu let. Je to první krok k zavedení úplné legislativy v této věci, přičemž cílem je ochrana spotřebitele na základě pravidel pro označování původu a nového systému vysledovatelnosti. Evropská komise má předložit nové legislativní návrhy pro lepší označování do budoucna, které by poskytlo více informací o tom, odkud výrobky pocházejí, odkud se dovážejí, ze kterých třetích zemí, pokud se prodávají v Evropské unii. Spotřebitelé tak budou chráněni před padělatelstvím a zavádějícími informacemi a podobnými praktikami. Já se domnívám, že to spotřebitelům také usnadní využívat nové produkty. Nařízení také podporuje evropský výrobní sektor a nařízení jim dává určitou jistotu na globalizovaném trhu. Já doufám, že v budoucnu všech 27 členských států přijme více pravidel pro vysledovatelnost což dá spotřebitelům větší ochranu než nyní. Podle eh, pravidel pro označení Made in. Označování textilních výrobků se musí uplatňovat i v dalších sektorech. Něco podobného musí být i jinde. A musíme zajistit, že nepůjde jenom o vlákna a textilie, textilní výrobky. Musíme zajistit, že legislativa pro označování původu, která byla v říjnu schválena ve Štrasburku, bude přijata i v Radě. Jak už jste říkal, pane komisaři, mluvíme o roku 2013, o datu 30. září, ale to je příliš pozdě. Musíme se do toho pustit velice brzy a proto jsem rád slyšel, co jste říkal. Děkuji a nyní paní Irigoyen Perez, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedu. Dovolte mi úvodem poblahopřát těm, kdo se zasadili o vytvoření schody Musíme být skutečně rádi, že jsme dospěli ke schodě a to ve jménu všech spotřebitelů Evropské unie. Dovolte mi ovšem několik poznámek. Dovolte mi upozornit na to, jak je důležité uvádět eh, precizní, jednotné a srozumitelné informace pro spotřebitele o eh, tom, co textilní výrobky obsahují rozsáhlá informace není zapotřebí nebo e, nepomůže, když ji spotřebitelé neporozumí. Udělali jsme dobrý krok předu, ale není dostatečný. Musíme ochránit spotřebitele, kteří jsou zvláště citliví. Dámy a pánové, potřebujeme e, evropský systém označování konfekčních velikostí, protože první věc, které si všimneme, když eh, nakupujeme oděv, je konfekční velikost a proto bychom měli tyto velikosti sjednotit. Děkuji paní kolegyni Irigoyen Perez. Nyní pan kolega Schmidt, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu poslanci Mandersovi a dovolte mi také poděkovat za to, že je nyní lepší úprava v oblasti kožešin. Pro spotřebitele je také důležitá možnost volby, možnost volit uvědoměle, proto ale potřebují pravdivé a snadno srozumitelné informace. A zde byly problémy i při označování původu, protože dnes ve výrobku je Často jsou textily z nejrůznějších zemí a potom je těžké korektně uvést původ oděvu. Pan Manders o tom hovořil. Je těžké určit, kde jsou hranice, co se má všechno označovat, jak velký má být podíl určité země, aby se to označovalo jako původ. Samozřejmě může to zlepšit informovanost spotřebitele, může to ale také být špatně zastíraný protekcionismus a já mám pocit, že to jde spíše tím druhým směrem. Otevřené hranice a volný obchod je něco, eh, na čem Evropa zbohatla, pane předsedo, a to ví i evropští spotřebitelé. Děkuji panu Šmitovi a nyní paní kolegyně Rozbách minutu 30. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Textilní průmysl je globální. Oděvy cestují po celém světě, než nakonec skončí na evropském trhu. Je to velice technická, odborná zpráva, je velice obtížné nastavit rovnováhu eh, informací, které poskytujeme spotřebitelům, zajistit konkurenceschopnost, vysledovatelnost produktu. Například spotřebitelé mají právo, jaké chemické látky jsou použity při výrobě daného produktu, odkud daný materiál přichází a tak dále. Ale co otázka rovnováhy mezi velkými značkami a nebo značkami, které jsou značeny ehm, pro praní a podobně. Tady máme různou velikost a musíme poskytovat eh, informace, aby eh, mohli spotřebitelé učinit informovanou volbu. V roce 2013 ovšem máme získat výsledky studie, kterou zadává komise, eh, studie, která se týká označování. Tyto etikety musí poskytovat přesné informace, označení původu a ještě další informace, díky kterým musíme zajistit plnou vysledovatelnost textilních produktů. Já si myslím, že to snad povede k rozumné legislativě do roku 2013. Jsem ráda, že komise eh, chce tento termín zkrátit a plně informovat spotřebitele. Děkuji. Děkuji paní Rozbach a nyní kolega Enin jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Roku 2015 eh, textilní kvóty otevřou eh, antidumping Evropské unie. To bude katastrofa z hlediska ekologie, a je to zcela katastrofální také z hlediska zdraví evropských občanů. Máme zavést to opatření, které mají chránit pracovní místa, především pracovníků v textilním odvětví. I když chceme řešit dlouhodobé problémy, tak máme schválit tuto legislativu, která se zabývá chemickými nebezpečnými eh, látkami, které se týkají textilních eh, vláken. Díky tomu máme zajistit eh, ochranu informací, které budeme poskytovat ve všech členských států, co se týče původu daného výrobku. Musíme také bojovat proti padělkům, například na hranicích Evropské unie, ale bohužel někdy se to děje dokonce přímo na našem vnitřním trhu. Jedná se o politickou vůli. Bohužel nemáme eh, prostředky, abychom sledovali všechny tyto proudy padělaných výrobků do Evropy. Bylo by možná lepší, než obchodovat s lidskými bytostmi, eh, také zaměřit na ochranu obchodování s textilními výrobky. Děkuji a nyní na jednu minutu pan kolega Salvini. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkoval předsedovi komise i komisaři Tajánemu za úsilí, ale my za Ligu Nord jsme zcela eh, rozladění, protože se jedná o absolutní podvod. Vidíme, že eh, levice je nadšená, ale jde o to vědět, odkud eh, pocházejí výrobky, které eh, si spotřebitelé oblékají. Existují tisíce přeživších spotřebitelů a já chápu logiku kompromisu, i když zde plénum je téměř prázdné, tak kompromis je vyrovnaný, ale jde proti zájmům spotřebitele. Pochopil jsem, že dvě země z 27 chtějí vědět, co oblékáme. Rada a komise to vědět nechtěla ale jde o to, co musí vědět nakonec spotřebitelé. Děkuji panu Salvínemu a nyní pán kolega Segery dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministrině, dovolte mi zde zmínit dvě důležité otázky v dané oblasti. Za prvé, je velice důležité na etiketě jasně uvést, ze které země textilní výrobek pochází. A druhé téma, samozřejmě je zcela jisté, e, jistě nezbytné uvádět, z jaké látky je textilie vyrobená. V obou případech je dobré mít jednotná pravidla té první otázce, k té otázce původu, z jaké země daný výrobek pochází. Zde musíme vycházet z toho, že v Evropské unii je krize. A to souvisí také s tím, že celá řada odvětví, jako například textilní průmysl, e, jsou postižené stěhováním výroby do jiných zemí, například do Asie. Potřebujeme nyní vytvořit, eh, nalézt možnosti pro Evropskou unii, jak se dostat ven z krize. Jak se dostat z krize textilního průmyslu, strojírenství, mohli bychom také hovořit o dalších eh, krizových odvětvích, například i cestovním ruchu. Evropští výrobci jsou znevýhodněni. Proto protože eh, sem přicházejí dumpingové produkty za příliš nízké ceny a pro evropské výrobce je téměř nemožné s nimi držet krok. Možná, že by i výrobci z Evropské unie měli být přímo na etiketě uváděni, tak aby spotřebitelé viděli, že výrobek, eh, aby spotřebitelé v Bulharsku, Maďarsku nebo v České republice například viděli, že kupují výrobek, který byl vyroben právě v jejich zemi. Také je důležité mít znalosti o kvality látky a k tomu patří laboratorní analýzy. Děkuji a nyní paní kolegyně Rojtová dvě minuty

Tento návrh nařízení je, myslím, velice dobrý, protože združuje nejrůznější legislativní eh, předpisy, které jsou používány v členských státech. Co se týče malých středních podniků, o čem se zmínila komise, také konkurenceschopnosti, o výrobním sektoru, to vše musíme podpořit, musíme zjednodušit naše nařízení, to povede k větší inovaci i transparentnosti. Jsem rád, že jsme dosáhli kompromisu, že jsme prosadili eh, tuto ustanovení o přeskumu, také co se týče označování původu. To by mohlo být určitým precedentem, co se týče překonávání potíží v rámci vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem. Co se týče označování původu, Jednalo se o legislativu, která byla přijata v říjnu loňského roku, čili teď je řada na radě, aby prosadila demokratickou vůli Evropského parlamentu tak, jak bylo jasné v našem hlasování v říjnu. Děkuji, pane Susté, a nyní na jednu minutu má slovo pan Morgantini. Děkuji, pane předsedo. Na jednu stranu tato zpráva obsahuje řadu užitečných ustanovení a pomáhá do jisté míry harmonizaci. My se však domníváme, že v tomto textu měl být také odkaz na označování původu. Pro textilní odvětví je to zásadní, znamenalo by to také určitou pojistku pro evropské spotřebitele. Když to porovnáme s Japonskem, Čínou, Spojenými státy, tam už je takové označování původu po nějakou dobu. My nevíme proč, ale zdá se, že Evropa má pocit, že to není věc, které bychom měli věnovat pozornost. Kdybychom už teď měli označování původu, pomohlo by to v boji proti padělatelství. Jen minulý týden v Prátu, odkud já pocházím, bylo zabaveno více než 73 tisíc padělaných výrobků. Ve většině případů šlo o textilní výrobky a řada z nich pocházela z Dálného východu. Náš textilní sektor, výrobní sektor je na kolenou a skutečnost, že nemáme označování původu, je další hřebíček do rakve. Frau Komi, Sie hatten eine Paní Komi, vy jste chtěla položit otázku panu Morgantimu? Ano, děkuji. Já se chci zeptat kolegů Ligy Nord, co dělá nebo dělala jejich politická strana během trialogu, protože byla požadována jejich eh, aktivní přítomnost eh, ze strany EPP. Samozřejmě je dobré kritizovat, ale bylo by také dobré spolupracovat a nejenom hovořit. Chcete, pane Morganty, odpovědět na tuto otázku? V prvním čtení eh, existoval text, eh, certifikát o označení původu výrobku a není pochopitelné, proč Evropská Rada a komise šly zase jiným směrem. My zde nechceme polevit a my nesouhlasíme s tímto nařízením, protože tam už není obsažen certifikát původu. Děkuji. A nyní kolegyně Gardiny dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane komisaři. Domnívám se, že jsme se zde všichni sešli proto, abychom zhodnotili dokument, který má určité mezery a všichni bychom asi eh, měli být ještě stižádostivější. Nicméně si uvědomujeme, že jsme na dobré cestě. Vznikne jasný eh, systém označování textilí, který umožní lepší kontrolu, lepší potírání podvodů. A proto jsme uvítali skutečnost, že se jedná o závazný dokument. Dokument, který uvádí závazné prvky, například označovat materiály živočišného původu. Potom bude možné v obce lépe rozhodovat. Na trhu se často objevují nelegální kožešiny, nebo se objev, importují psí kožešiny místo kočičích a my bychom si přáli jasné označení původu i země původu, protože víme, že to nebývá vždy normou a zde jde o ochranu spotřebitele a ochranu zaměstnanců i o ochranu mládeže, protože to je praxe v Evropě a to je základ pro naše občany, pro naše spotřebitele. Přeji si, aby si všichni uvědomili, že se jedná o boj, který můžeme bojovat a vyhrát pouze společně. Už zde kolegyně řekla, že je to skutečně boj. A my se nyní nacházíme ve velice významném bodě tohoto boje. Eh, konzultace se spotřebiteli není důležitá pouze v oblasti textilního průmyslu, ale i v jiných oblastech, kde již často zazněly pochybnosti. Zda si spotřebitel vůbec přeje označování původu, místa původu. Spotřebitel je na prvním místě a tyto znalosti vyžaduje. Přeji si a vyzývám kolegy, aby si to uvědomili. Děkuji. A nyní každý aj eh, slovo má kolegyně Galpic. Děkuji vám, pane předsedo. Když se projednávala toto zpráva, tak se zohledňovaly zájmy spotřebitele. Důležité, aby označování bylo přesné a srozumitelné. To jsou opatření, která eh, přinášejí skutečně přidanou hodnotu pro spotřebitele v Evropské unii. Znamená to všem konkurenční znevýhodňování Evropské unie. Je třeba proto přeskoumat neaktuální legislativu zpravodaj má pravdu. Nemáme dostatek důkazů pro potenciálně nebezpečné látky, ale je také možné, že pravdu nemá. Je to aspekt, který bychom měli více zanalizovat. Měli bychom vyhodnotit, zda existuje příčina souvislost mezi chemickými a syntetickými látkami eh, v textilních výrobcích a alergickými reakcemi. Proto musíme v budoucnu mnohem více dbát na kvalitu a důležitá je také zpětná sledovatelnost. Děkuji. Ano, paní kolegyně Gál Pelc a ještě další kolegyně a tím končíme Catch the Eye. Würden Sie bitte das Mikrofon Prosím mikrofon. Teď je, je zapnutý, děkuji. Evropští občané mají právo vědět, kde jsou textily vyráběny. A toto nařízení jim umožní, aby se vyhnuli tomu, že si kupují výrobky, kde jsou, kde, zdr, kde jsou textilie nebo látky ze živočichu. Například zastřižená, eh, zastřižené kožešiny nejsou součástí tohoto nařízení a Evropská legislativa už existuje v této oblasti pro obuv poskytuje přesně tyto informace a tyto informace musíme poskytovat také v případě textilí. E, tento návrh je velice přínosný, také co se týče nebezpečných látek. Musíme najít souvislost mezi nebezpečnými látkami a chemikáliemi v textilním průmyslu a alergickými reakcemi. Musíme také poskytovat vědecké informace v případě alergických eh, reakcí a škodlivých eh, dopadů pro lidské zdraví. Čili musíme vědět, eh, co působí na lidské zdraví, ovšem z tohoto nařízení budou vyněty krejčí, kteří působí jako samostatně vdělečné osoby. Děkuji paní kolegyně Prenergast a nyní dávám slovo za komisi panu komisaři Tajanimu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mně se zdá, že nejde ani tak o technickou diskuzi, jako o diskuzi politickou. Jde o to, co si musí vybrat instituce Evropské unie, pokud jde o reálnou ekonomiku. Tady jde samozřejmě o parlament, komisi a radu. Evropská komise a já, co by komisař, mají v úmyslu podpořit malé a střední podniky. Chceme prostřednictvím naší politiky podpořit průmysl. A chceme podpořit spotřebitele tím, že zajistíme, že budeme vyrábět vysoce kvalitní produkty. Konkurenceschopnost evropského systému spočívá na kvalitě výrobku, ale také na tom, jak budeme chránit spotřebitele, jak zachováme jejich zdraví. Nicméně na závěr této debaty bych rád řekl, že mi skutečně záleží na této otázce označování původu. Máme již stanovený určitý časový plán, stanovili jsme si lhůtu 2013, ale jak už jsem říkal na úvod, my bychom chtěli postupovat rychleji. Rád bych navázal na to, co říkal pan Kančán a ostatní. Já vydám svým pracovníkům pokyn, aby se do toho pustili co nejdřív, protože Evropská komise rozhodně podporuje označování původu u textilních výrobků, ale také u výrobků dovážených z třetích zemí do Evropské unie. A proto bych řekl, že dnes odpoledne nebo dnes večer proběhla užitečná rozprava. Paní Gieri jasně řekla, že radě hodně záleží na revizní doložce. A rada chce dosáhnout dohody s parlamentem a s komisí s výhledem do budoucna, abychom skutečně reagovali na obavy spotřebitelů. U vysledovatelnosti jde také o konkurenceschopnost malých a středních podniků. A to se mělo rozhodně na paměti od nástupu do funkce Evropského komisaře. Záleží mi na konkurenceschopnosti malých a středních podniků v Evropské unii a chci dál obhajovat evropské spotřebitele, chránit jejich zdraví prostřednictvím produktů, které jsou konkurenceschopné na mezinárodním trhu. Konkurenceschopnost výrobků vyráběných v Evropské unii vychází z kvality. A proto je důležité, abychom stále pokračovali tímto směrem. Já jsem spokojený s dohodou, které jsme dosáhli s radou a s parlamentem. Ale máme v úmyslu znovu se chopit iniciativy a znovu celou tuto věc nadnést. A to co nejdříve, abychom zajistili, že s našimi výrobky se pojí určitá pojistka a že zajistíme konkurenceschopnost malých a středních podniků. A chci také říct, že rozhodně podporujeme inovaci v textilním odvětví. To je jeden ze způsobů, jak můžeme podpořit naši konkurenceschopnost. Ale můžeme zajít dál než jen do textilního odvětví. Samozřejmě jde také o přenos výzkumu i v dalších oblastech a jde o to, jakým způsobem tyto věci můžeme uplatnit na trhu. Takže připravujeme sdělení o zásadních aspektech vůbec v sektoru módy. Musíme chránit náš průmysl, naše podniky, musíme zajistit, že bude docházet k rozvoji a k růstu prostřednictvím trhu a jednotný trh je jednou ze zásadních součástí Evropské unie. A to samozřejmě nedává smysl, pokud budeme přehlížet také význam sociální politiky. Děkuji panu Tajánovi a nyní za radu má slovo paní Děry. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych stručně zareagovala na poznámky, které zde zazněly v souvislosti s označováním původu, protože to byla nejzajímavější část této rozpravy, nejenom v průběhu konzultací s Evropským parlamentem, ale také uvnitř eh, rady jsme se touto otázkou dlouho zabývali. v oblasti obchodní politiky ještě neskončily eh, diskuse o horizontálním návrhu a proto jsem nepovažovala za vhodné zde vytvořit precedens. Kdybychom nyní příliš záhy něco předjímali. Zkoumali jsme, jaké existují možnosti v souvislosti s označováním původu a výrobci už nyní mají možnost původ označovat, nicméně to na dobrovolné bázi. Pokud bychom eh, v rámci tohoto systému dobrovolného označování stanovili i nějaká eh, konkrétní pravidla, tak by to eh, vedlo k určitému zkreslování trhu. Domnívám se, že nyní bude výsledkem jasné označování pravidel. Děkuji také komisaři Tajánemu. Je eh, důležité spolupracovat s komisí na vyřešení této důležité oblasti. A z tohoto důvodu jsme se rozhodli eh, najít řešení prostřednictvím ustanovení o přeskumu a eh, příslušného bodu udůvodnění. paní Komi, která eh, bojovala za toto téma, nyní také řekla, že toto řešení považuje za přijatelné a že se stane v budoucnu základem naší spolupráce. Takže dovolte mi vám poděkovat za tuto velice užitečnou rozpravu a diskuzi. Je dobré, že nyní máme i takovou cestovní mapu pro budoucnost. A jak už někteří kolegové a kolegyně zde poznamenali, je také důležité bojovat eh, proti podvodům a mít možnost proti nim bojovat. Je důležité zajistit, aby spotřebitelé mohli mít důvěru v dané výrobky. A proto mi dovolte také poděkovat eh, poslancům výboru IMKO, stínovým zpravodajům. Děkuji za spolupráci všem zúčastněným a děkuji za tento výsledek, který zlepší fungování vnitřního trhu. Děkuji, paní Děry. A na konci má slovo zpravodaj pan Manders. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, výbor IMCO je pro volný trh a ne pro protekcionismus. To nikdy nebylo cílem návrhu. Cílem návrhu bylo adekvátně informovat spotřebitele a to pomocí moderních prostředků. Někteří kolegové eh, říkají, že stačilo první čtení, ale víme, že je důležité žádat, eh, aby eh, rada komise přešly k činům. A nyní jsem viděl, jak pan komisař Tajánis výrazně podpořil náš kompromis. A já vyzývám paní ministry Děry, aby stejnou silou také přesvědčila radu, aby pozitivní věci, které ta studie přinese, byly potom zakotvené v legislativě. Pokud se toto stane, tak se, pane předsedo, domnívám, můžeme ukázat, že vytváříme legislativu, která je dobrá pro náš průmysl, pro naše spotřebitele, i pro nás, protože i my musíme udržet silnou základnu v Evropě. Děkuji tedy všem za podporu, děkuji také komisaři Tajánimu, těším se, že brzy budeme mít výsledky studie a Těším se, že předsedkyně rady se podaří přesvědčit eh, radu o tom, že zde děláme něco dobrého. Pane předsedo, domnívám se, že budoucnost ukáže, že cesta, na kterou se vydáváme, bude příkladem pro celou řadu odvětví a je to cesta, která stojí za to. To znamená nepřinášet legislativní návrhy založené na emocích, které vlastně nikdo nechce, ale přinášet legislativu založenou na vědeckých vstupech, na vstupech všech politických stran a tak vznikne legislativa, která je pro všechny přijatelná, použitelná a zlepší blahobyt v Evropě. Děkuji vám všem. Děkuji panu kolegovi Mandersovi, tímto uzavírám rozpravu a zítra budeme diskutovat od 12.30. Dostáváme se k dalšímu eh, bodu a to je otázka k ústnímu zodpovězení zátěži.